Eh, co byste nám chtěla sdělit, prosím, k jakému eh, bodu se to vztahuje? Taková právní věc, která se mi stala u nás doma. Chci vysvětlit a poděkovat svým kolegům za podporu v této věci. Napříč parlamentem zažívám podporu od různých kolegů z různých států díky tomu třeba se mi podaří vyhrát. Chci poděkovat kolegům, kteří mě podporují, kteří nikdy o mě nepochybovali. Děkuji Nigelu Farážovi za to, že jsou se mnou v kontaktu i s dalšími. Víte, vy jste mi věřili a nemohu vám poděkovat všem, ale Edmund Farand, skvělý politik a Loren, skvělá osoba. To je... Ano, všem to nějak nesouvisí s jednacím eh, řádem. A nyní bych vás chtěl požádat, eh, abyste jaksi eh, nespolehali na trpělivost pana předsedy. Můžete poslat také květiny, případně, ale není, prosím. Takže dostáváme se k hlasování. Máme tady zprávu Hautala. Jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Zahoja, za, hlasování je ukončeno. Přijato. A dostáváme se ke zprávě Lavia. Je zde jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Konec hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme k další zprávě Plavia. Opětovně jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Je u konce. Přijato. A nyní se dostáváme ke zprávě Kaufmann. Opět jmenovitě hlasujeme. Hlasujeme nyní. Hlasování je ukončeno. Přijato. A dále dostáváme se ke zprávě Greaseback. Opět jmenovitě. Hlasování je zahájeno. Konec hlasování. Přijato. A nyní zpráva Chryzogonos. Tady jde o zbavení imunity pana Jaroslava Ivašky Jeviče. Hlasujeme. Prosím zvednutím ruky, kdo je pro. Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A další zpráva, opět pan Chryzogonos. Jedná se o zbavení poslanecké imunity pana Ivaškěviče. Na jiné téma, opět zvednutím roky, hlasujeme, kdo je pro. Proti? Držel se přijato. A dostáváme se ke zprávě Ferrara. Je to poslanecká imunita poslance Floriana Filipota. Opět zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dáváme se ke zprávě Pirinsky. 62. Pozměňovací návrh, kdo je pro? Zvednutím ruky, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 64. Jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 62 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní pozměňovací návrh 63. Jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh komise. Hlasujeme zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Legislativní usnesení, jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato také. A nyní se dostáváme ke zprávě Demesmaker. Tady máme několik hlasování. Nejdříve je to odstavec 11. Takže první část zvednutím ruky, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, Zdržel se. Přijato. Třetí část pro. pro pokud chcete, i když myslím, že ten výsledek byl jednoznačný, přesto si to zkontrolujeme u druhé části čísla 11. Hlasujeme nyní. Hlasování je u konce. Přijato velkou většinou. Třetí část, číslo 11. Zvednutím ruky, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní 25. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 29. Zvednutím ruky pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 31. Dvě části. Nejdříve zvednutím ruky první část pro. Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. A nyní odstavec 40, dvě části. První část, zvednutím ruky, prosím, pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdržel se, přijato. 41. Zvednutím ruky pro, proti, zdržel se, Přijato. 42. Zvednutím ruky pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 58. Tři části. Myslím si, že to hlasování je jednoznačné. Hlasujeme o první části. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část pro. Proti? Zdržel se? Rád bych to zkontroloval, takže hlasujeme o druhé tování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato výraznou většinou takže myslím, že už nebudeme potřebovat další kontroly. Můžete důvěřovat panu předsedovi. Takže třetí část, vednutím ruky pro. Proti. Zdržel se. Přijato. A nyní paragraf 71. Pro, proti, zdržel se, přijato. 78 ve dvou částech. Pro? Επαναλαμβάνουμε στην παράγραφο. Ještě musíme hlasovat o 1,70. Takže číslo 71 tři části. První část pro, proti, držel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Třetí část pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 72 Původní text pro, proti, držel se, přijato. A nyní 78, dvě části, první část pro, proti, držel se, přijato. Druhá část pro, proti, držel se, Tady to musíme ověřit. Takže druhá část, číslo 78, ověřujeme. Nyní je to jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování u konce. Přijato. Malou většinou. 80, dvě části. První část. Zvednutím ruky pro. Proti. Zdržel se Přijato. Druhá část. 80. jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato. Je tady jeden pozměňovací návrh po čísle 80, to znamená, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 81. Dvě části. Jmenovité hlasování. První část. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato. A druhá část. 81. Jmenovité hlasování. I zde hlasování zahájeno nyní. Hlasování je ukončeno a přijato. 82. Jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Konec hlasování. Přijato. 88. Jmenovitě. Hlasování je zahájeno. je u konce. Přijato. Pozměňovací návrh 3 po 90. Zvednutím ruky pro, proti. Držel se. Zamítnuto. Jedna, pozměňovací návrh jedna. Zvednutím ruky pro, proti. Zdržel se. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Je to jmenovité hlasování. Hlasování zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato velkou většinou, takže bych chtěl srdečně poděkovat. A nyní bude vysvětlení hlasování.